operačním programu. A to jsou úvěry v cizí měně a prohlášení Evropské komise. A nyní poprosím našeho hosta za Evropskou komisi, pan komisář Jonathan Hill. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já jsem velice rád, že mám tuto příležitost diskutovat s vámi o úvěrech v cizí měně. Když si berete hypotéku, abyste si koupili byt nebo dům, to je největší finanční transakce, jakou většina lidí za svůj život kdy podstoupí. A proto potřebujeme života schopný a konkurenceschopný trh s hypotékami. Takový, kde lidé budou mít možnost volby, ale zároveň takový, kde budou vědět, co vlastně kupují a jaká rizika přitom nesou. Jeden z produktů, který se stal eh, oblíbeným za poslední roky, eh, jsou půjčky, úvěry v cizích měnách. A po mnoho let tento nástroj nabízel spotřebitelům nízké úrokové sazby. Ovšem nedávné zkušenosti ukázaly, že z těchto úvěrů se může stát problém, pakliže se nabízejí domácnostem, které se nedokáží řádně chránit proti náhlým změnám v směných kurzech. A zde například eh, úvěry ve švýcarských francích eh, jsou dobrým příkladem. Byly velice oblíbené v zemích jako je Chorvatsko, Polsko, Maďarsko nebo Rumunsko. Ale když švýcarská národní banka eh, přestala kotovat švýcarský frank podle eura v lednu loňského roku, náklady na služby těchto hypoték najednou vystřelily vzhůru. A to znamenalo, že domácnosti najednou měly velké problémy splácet hypotéky, což znamenalo to, že vlády byly pod tlakem něco podniknout, aby pomohly těm, kteří se do těchto potíží dostali. E, v některých zemích již vznikla a byla odsouhlasena legislativa v, tomto, v této věci, v jiných zemích se to zvažuje. Co se týká činnosti komise do budoucna, tak vám mohu říci, že jednáme tak, abychom zajistili, že rizika spojená s úvěry v cizích měnách budou lépe spravována tím, že posílíme ochranu spotřebitelů, v směrnici o úvěrech a hypotékách. Ovšem to neřeší problém těch stávajících úvěrů v cizích měnách. A zde velice úzce spolupracujeme s vládami, které zvažují nejlepší možné kroky. Samozřejmě existuje potřeba chránit zájmy spotřebitelů, ale zároveň je potřeba zajistit, aby jakákoliv opatření, která budou podniknuta, byla plně konzistentní s principy jednotného trhu a aby neomezovala nějakým disproporčním způsobem svobodu pohybu kapitálu a nebo svobodu firem v Evropské unii podnikat kdekoliv v unii budou chtít. Zároveň musíme také zvážit potenciální škody, které by mohly vzniknout na důvěře investorů, pakliže bychom začali podkopávat právní jistotu. Chorvatsko si zvolilo cestu přijímání legislativy, která umožňuje věřitelům převádět půjčky ve švýcarských francích do, na půjčky denominované v eurech v přisměném kurzu, která ještě z doby před um, znehodnocením švýcarského franku. Jinými slovy to dostává um, dlužníky do pozice, v jaké by byly, kdyby si původně vybrali úvěr v eurech. Nicméně zvyšuje to náklady na konverze, což je zhruba, pokud vím, jedna miliarda euro, eh, což je částka, která teď leží na bedrech bank, které vydali, které eh, poskytly tyto půjčky bez ohledu na tu změnu okolností věřitelů. Komise eh, s touto legislativou nebyla konzultována, chorvatská vláda nemusela eh, komisi konzultovat. Od přijetí této legislativy hodnotíme, zda eh, změny zákona o spotřebitelských úvěrech v Chorvatsku a související zákony jsou kompatibilní s principy jednotného trhu. Dovolte mi představit vám naši prvotní analýzu. Je jasné, že cílem ochrany dlužníků může porušovat eh, ochranu, ochranu podniku a eh, ochranu eh, biznesu. Nicméně to, že umožníme ehm, dlužníkům přeměnit si půjčku v francích na půjčku v eurech za minulou výměnou sazbu, tak to již poškozuje věřitele, protože to jde daleko nad rámec té nutné ochrany spotřebitelů. Je to problém, který musíme řešit. Je potřeba najít proporcionální řešení, které bude v souladu se svobodami garantovanými ve smlouvách a takové řešení, které bude pomáhat zachovávat důvěru e, investorů v Chorvatsko jako zemi. Toto je téma, které jsme diskutovali na radě ECOFIN Situaci v Chorvatsku pečlivě monitorujeme, ale monitorujeme také situaci v jiných státech, které momentálně zvažují přijetí podobné legislativy. E, necháváme si přitom všechny cesty otevřené, včetně, mimo jiné, zahájení postupu pro porušení pravidel, pakliže to bude nutné. Jsme velice úzkém kontaktu s chorvatskou vládou, ta nám říká, že je e, ochotná a chce najít cestu vpřed a hovoří s bankami, aby našla vyváženější přístup, eh, tedy ve smyslu sdílení té zátěže. Já takový přístup podporuji, ale musíme se posunout rychle, jinak budeme muset jednat my. Takže potřebujeme řešení, které najde správnou rovnováhu, takové řešení, které bude konzistentní s legislativou EU, takové, které bude chránit spotřebitele, ale bude chránit také investice a jednotný trh. To je řešení, které já hodlám i nadále hledat a hodlám to vyžadovat od každého členského státu, kde se tato otázka momentálně řeší. Bardzo, thank you, Děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní zástupci politických skupin. Nejprve to bude za EPP pan Karas. Prosím, máte tři minuty. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, Nejdříve chci poděkovat panu komisaři Hillovi za jeho zodpovězení naší otázky. Tuto otázku jsme položili proto, protože rozhodnuté a připravované zákony ke konverzi úvěrů v cizí mězně v Rumunsku, v Bulharsku, v Polsku, tedy ne v Bulharsku, opravdu se řečníky, v Chorvatsku, někdy dokonce zpětně účinné zákony podkopávají důvěru investorů a spotřebitelů, důvěryhodnost, právní jistota a důvěra, takto e, skutečně jsou podkopány. Poslední kroky vedly k velkým obavám o spolehlivosti, předvídatelnosti a stabilitě právního rámce nejenom v těchto zemích, ale také v celé Evropské unii. A Evropská centrální banka jasně řekla, že tato opatření mají negativní dopady na finanční stabilitu v bankovním sektoru a také na reálnou ekonomiku a skrývají sobě velký potenciál, že by tedy mohli jaksi nakazit další členské státy. Říkám tedy zcela jasně, evropští populisté, a tady existuje souvislost, nesmějí otřásat základy právního řádu pokud se snaží krátkodobě nalákat co nejvíce hlasů. Právní stát to je jeden ze základních pilířů, o které se opírá společná Evropa. Máme právní společenství a společenství hodnot Evropskou unii a musíme ji hájit a nesmíme připustit, aby se tady někdo jednal proti evropskému právu, dokonce se zpětnou účinností a tak to podkopával důvěru a věrohodnost. Pane komisaři, v této souvislosti bych vám chtěl položit několik doplňujících otázek. Vy jste to tak trochu načetl, ale nezodpověděl jste to plně. Které konkrétní státy eh, informovali komisi předem o tom, že hodlají zavést takovouto legislativu tak, jak eh, jsou povinny podle evropského práva. Jaká opatření hodláte zavést pro to, aby země uh, kdy které něco takového dají zavést, již nyní jasně viděli, že je to v rozporu s evropským právem a totiž s rozporu se svobodou kapitálu a je třeba si uvědomit, jaká nebezpečí z toho vyplývají ve vašich očích Musíme mít hájit společnou Evropu svobodu pohybu kapitálu a právní jistotu. Toto musí platit i nadále, ale jak to má platit nadále, když se tady zavadějí úpravy, kdy najednou úvěry se zpětnou účinností se převádějí za uh, sazby, která není aktuální, která byla někdy dříve. Toto ohrozuje právní jistotu a také podnikatelskou svobodu v Evropě. Proto bychom měli společně zajistit, aby nějaká krátkodobá populistická opatření nebo rizika nemohly ohrozit eh, základní hodnoty a sílu Evropské unie. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za skupinu SAD. Katalin Sorin Ivan, 8,5 minuty, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že 8 minut možná nebudu potřebovat, ale přesto děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Samozřejmě, že banky musíme chránit, to je jasné, společný evropský trh je nesmírně důležitý, určitá předvydatelnost pro investory je nesmírně závažnou a důležitou věcí, to je pravda. Ovšem nyní hovoříme o komerční dohodě, komerčním kontraktu mezi dvěma stranami. Dvě strany, které prostě musí vzít na svá bedra povinnosti, ale zároveň i možná rizika, výhody a tak dále. Čili jsou to banky na jedné straně, které poskytují takový úvěr, které za to mají úrokovou sazbu, dále určité, určité pojištění a tak dále, ale musí převzít i určité riziko na sebe. Samozřejmě, že celá tato problematika je propojená s celou ekonomickou krizí. Jsou to především úvěry, které přijímali, které si eh, brali naši občané v roce 2008-2009. Eh, v tom období byly úrokové sazby asi 10 až 12 eh, Byli to lidé, kteří v tom období to mm, platili celé, celá léta dokonce až na úrovni 20-30 a banky v podstatě vlastně v průběhu všech těchto let mm, mohly tyto finanční prostředky za půjčky získávat. Najednou, když Mm, klient nebyl schopen splácet, banka si ponechala e, tyto e, mm, finanční prostředky a zároveň zabrala majetek daným klientům. Pro Chorvatsko, pro Rumunsko to byla tragédie opravdu pro mnoho našich občanů a právě proto musíme něco udělat. Nesmíme zapomínat na to, že v roce 2008 to byly právě banky, které odpovídaly částečně za e, krizi začali poskytovat um, hypotéky bez jakýchkoliv bezpečnostních opatření, začali poskytovat klientům, kteří nemohli opravdu ani, řekněme, za deset životů zaplatit a splatit Eh, tyto finanční prostředky. Byla to vlastně, eh, byla to taková touha bank, skutečně anskrupulózní mm, a vidíme, kam to vedlo. Banky byly nakonec eh, zachráněny, ředitelé, guvernéři si ponechali své výhody, finanční bonusy a naše občané i přesto, že platili celá léta splátky, tak zůstali bez svého majetku. To znamená, že nemají kde bydlet, ale v podstatě ten úvěr jim pořád zůstal a musí ho dále splácet. V Chorvatsku eh, tam to bylo, myslím, na úrovni asi jedné miliardy, to, co mm, bychom potřebovali, aby takové finanční prostředky, aby tato situace byla trochu zregularizovaná a aby i banky převzaly svůj díl odpovědnosti za tuto svízelnou situaci. Ovšem, možná bychom se měli podívat i na jiná čísla, protože jaká je vlastně hodnota těch úběrů, jaké byly zisky, jaké, jaký, jaká byla hodnota například těchto nemovitostí, které si banky poté, které poté banky zabrali, těm e, klientům, kteří již nemohli splácet. Čili možná se podívat i na tato jiná čísla. Zda e, známe skutečnou hodnotu těchto nemovitostí na eh, trhu s nemovitostmi, čili skutečně je zde mnoho faktorů. V Rumunsku například byly určité banky, které skonfiskovaly eh, majetek klientům, jež nebyli schopni dále splácet a v podstatě eh, exekutoři poté prodali za babku tyto nemovitosti a dostali se do rukou lidí, kteří byli propojeni s těmito bankami. To je nesmírně negativní fenomén, opravdu nešvar, který poškozuje eh, trh, o kterém jste se zmínil, eh, pane eh, komisaři. Nehovoříme o volném pohybu kapitálu, ale o odpovědnosti finančního trhu. Hovoříme o odpovědnosti bank a zároveň opatřeních, která, které by banky mohly podniknout, když poskytují takové úvěry. Nikdo nebrání bance, aby přijala bezpečnostní opatření, která by umožnila klientovi si jasně zvolit mít jasnou informovanou volbu. U nás například v Rumunsku jsme přijali legislativu, která jde v tomto směru. To znamená, že mm, klient se může mm, buď vzdát majetku, který již nemůže eh, splácet, nebo může předložit dodatečné záruky splácení. U nás máme nyní novou legislativu. Pokud klient není schopen splácet hypotéku, tento občan se může vzdát tohoto majetku ve prospěch banky a tím zaplatit, splatit, ten, umořit tento zbývající dluh. Hovoří se, že to samozřejmě může mít negativní dopad na předvydatelnost ze strany investorů. Ovšem je to jednoduché. V, v úvěrové smlouvě by se mohli rovnou říci, že ta hypotéka pokrývá hodnotu daného majetku. To znamená, jakmile se daný majetek vrátí bance, to znamená, že hypotéka a zároveň ten úvěr je vlastně ukončen, je byl splacený. Vy hovoříte o ztrátách pro banky, že jsou obrovské, ovšem jaké jsou to ztráty, pokud obyčejný člověk zaplatí 30%, platí úroky, platí celá léta splátky, a platí i po eh, eh, jiném směném kurzu a poté, řekněme, po třech, čtyřech letech ten člověk již nemůže platit. No ale tak co to znamená? Banka vlastně má eh, po čtyři roky získala tyto finanční prostředky a zároveň má k dispozici tento majetek, tuto nemovitost, čili já skutečně nevím, v čem je problém. Skutečně bychom měli mít velice jasné kontrakty, tak aby jsme mm, mm, mohli chránit obě dvě strany, aby banky prostě se neměnily z komerčních bank na investiční banky přes noc. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za EKR pan poslanec Dambasky máte k dispozici dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, milí kolegové, milí pane komisaři, nepochybně úvěry v cizí měně v některých členských státech opravdu jsou obrovským fenoménem. Úvěry ve švýcarském franku byly velice populární ve východní Evropě. 60, více než 60 nesplácených úvěrů bylo právě emitováno, bylo právě eh, eh, denominováno v této cizí měně. Většinou to byly fyzické osoby. Ve Velké Británii a Lucembursku jsou dvě země, kde byla právě poskytována, mm, poskytovány takové úvěry pro zahraniční klienty. My víme, že jsou to atraktivní úvěry, jsou tam nízké úrokové sazby, dlouhá splatnost, ovšem samozřejmě na druhé straně jsou to nesmírně riskantní projekty, byly poskytovány bez ohledu na příjem daného člověka, dále byly samozřejmě exponováni rizikům spojeným se směným kurzem. Úvěry ve švýcarském franku byly nesmírně populární ve východní Evropě v roce 2008. Ovšem, jak víme, hodnota mnoha měn poklesla drasticky vůči franku a samozřejmě, že dlužník najednou musel splácet mnohem více, než si původně půjčil. V roce 2010 mnoho Bulharů právě využívalo mm, takové úvěry v rekordním počtu, chtěli si kupovat nové domy a všem najednou v loni, na podzim eh, většina eh, těchto úvěru byla eh, transformována na úvěry v euru eh, nebo v bulharské měně, která byla považována za stabilnější v tom období. Samozřejmě, že občané chtějí více předvydatelnosti v rámci legislativy a mm, je jasné, že euro v tomto ohledu je považováno za stabilnější mm, měnu. Eh, dále, pokud víme, tak judikatora Evropské ke Evropského, eh, Evropského soudu poskytuje mnoho pravidel, která by mohla chránit obě dvě strany v těchto případech. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za GUE NGL paní Marisa Matia 6 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, Zdá se, že tady hovoříme o otázce, která je velice technická, specifická, ale ve skutečnosti hovoříme o hlubokém eh, politickém problému, který se týká mnoha různých otázek. A já bych tady začal takovou poznámkou, která myslím důležitá. Já si myslím, že to téma té debaty není správné, protože kdybychom eh, vlastně skutečně se věnovali těm skutečným případům, těm, těm eh, úvěrům, tak kdyby se k lidem přistupovalo správně, tak si je berou v domácí měně a ne v měně cizí. Teď to praktiky, kterým došlo, o to vlastně jde. Tady o to, že finanční instituce se veškeré riziko chtějí jako vždy přenést na své klienty. O to jde. Jediné odůvodnění, ospravedlnění pro to, aby jejich aktivita bankovní byla rentabilní. O co tedy jde? My bychom měli brát veškeré riziko na sebe. To není správné. Část rizika by měly nést také banky. Pokud ne celé, tak alespoň část toho rizika. To je důležité, pokud tady hovoříme o takovýchto smlouvách, o úvěrech. Ale to se tady vůbec neděje. A vždy, kdy hovoříme o této problematice, tak bychom si měli vzpomenout na veškeré ty rodiny, které prožívaly skutečně tragické situace, protože nedokázaly splácet své hypotéky, přišly o svůj dům, o svůj byt a i nadále platí. Takže veškeré riziko se skutečně přeneslo na rodiny a banky sami sebe naprosto ochránily. Já si myslím, že tady je reakce komise a respektive reakce i našeho výboru Ekon je velice zajímavá. Co odhaluje? Odhaluje postoj z evropských institucí, eh, to tedy, jaký postoj mají eh, vůči regulaci finančního sektoru. Oni nemají problém pomáhat národním finančním institutům, to se udělá legálním způsobem. Vzpomeňme jenom na bany v Portugalsku. Ovšem, Ovšem, pokud se tady dostanou občané do obtížné situace, že v dobré víře uzavřou nějakou smlouvu a chtějí pouze spravedlnost, tak jak zareagují evropské instituce, velice jednoduše, je to v podstatě vždy to tež. Občanovi nepomůžou. Tady ta Evropa, kterou vidíme, která se chová titánsky, když nutí ostatní státy, aby šetřili, to ano. Tato Evropa ale, titán v tomto případě, se stává trpaslíkem, pokud jde o to chránit občana vystaveného s neužívajícím praktikám ze strany finančního sektoru. A proto si myslím, pane komisaři, že Evropská unie a její instituce by se měly chovat jiným způsobem. Není možné, abychom na občana nakládali takto těžké břemeno abychom pouze omlouvali bankovní sektor a nadále omlouvali, omlouvali a hájili. Nestačí slizby, nestačí říci, že komise chce chránit spotřebitele. Je třeba, aby provedla konkrétní akce, aby vyvinula stejné úsilí v ochraně občana, tak jak ho vyvinula, když šlo o to chránit vnitřní trh a svobodný pohyb kapitálu. Obrigado. Děkuji vám za tento příspěvek. Teď za nezařazené má slovo paní Morvaj. Minuta a půl, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já jsem se velmi těšila na dnešní debatu a v podstatě nemůžu uvěřit svým očím, když eh, jsem eh, slyšela, když jsem se dozvěděla, že eh, budeme konečně mluvit o úvěrech v cizí měně. Konečně eh, už měli eurokrati plné zuby toho, že dostávají stovky, desítky a stovky dopisů od lidí, kteří jsou na hraně sebevraždy kvůli tomu, že si vzali úvěr v nesprávné měně. V Evropě mnoho tisíců lidí žije v dluhovém otroctví, což je taková moderní eh, odrůda otroctví, protože ti lidé slouží jenom bankám. To ničí rodiny v, celém Ev- v celé Evropě. A nakonec eh, v Bruselu nebo ve Štrasburku, protože chceme mít, eh, jak se říká, prsty úplně ve všem, chceme dělat konečně něco pro lidi. A údajně hledáte řešení, no ale na, vy ho nehledáte. Vy chcete pouze to, že zahájíte postup pro porušení pravidel vůči Chorvatsku, protože chorvatský stát se přiklonil na stranu lidí, na stranu obětí proti bankám. Já bych chtěla říct, že my Chorvatsko podporujeme až do konce a vy byste se tady měli stydět. Vy, kteří jste propojeni Eh, s tou hospodářskou kriminalitou, organizovaným zločinem. Toto je mafie, je to evropská mafie. Jak se vůbec můžete lidem podívat do očí? Měli byste se stydět. Pane komisaři, co hodláte dělat s lidmi, s evropskými občany? Víte, jak chcete podporovat a zachraňovat banky, ale jak chcete zachraňovat a podporovat Evropany? Děkuji vám. Děkuji.

Omlouvám se, říká pan předseda. Nikdo není dokonalý. Samozřejmě, že jsem chtěl říci, že to bude pan Mamikins. Máte, omlouvám, pane kolego. Eh, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, když se podíváme na to, jak to vypadá změnama ve světě, tak vidíme, že většina překračuje hranice, protože jde o investice, obchodování, Samozřejmě, když nehovoříme o numizmatice a právě proto, pokud chceme vstoupit do nějakých obchodních dohod, místní měny se musí měnit, směňovat, velk, e, e, um, dolar, sterling, australský dolar, ruský rubl, švýcarský frank a tak dále. To stejně platí u těchto úvěrů v cizí měně. Na základě Evropské centrální banky v lednu 2016 většina úvěrů v EU bylo v e, eurech, poté to byly ještě americké dolary a švýcarský frank e, domácnosti většinou jsou takovým prvním dlužníkem, pokud jde o finanční instituce. Záleží samozřejmě na jednotlivých zemích, domácnosti samozřejmě mohou měnit místa, například většina e, takových úvěrů v Bulharsku je na straně MNSIS, zatímco v, mm, zatímco v Polsku to byly především domácnosti v Maďarsku a České republice většinou eh, tyto problémy neexistují, tyto úvěry neexistují, zatímco ve Velké Británii, Kypru, Lukem, Lucemburku, Irsku většina takových úvěrů byla na straně institucí. Švýcarský frank například to je především v Rakousku, v Polsku, Řecku, Řecku to představuje například polovinu všech úvěrů v cizí měně. Co to znamená? Na základě finanční stability každé země, ekonomickém růstu a jiných faktorech záleží na tom, která měna je výhodnější pro daný úvěr. Například úvěr v cizí měně, to znamená v jiné měně, než je měna dlužníka. Například se tam využívají různé forward kontrakty, budoucí sazby. To znamená, že to vlastně eh, dané obě dvě strany budou muset eh, platit na základě Eh, směného kurzu, který je přesně stanoven v určitý den do budoucna. Ovšem ne všechny úvěry jsou tímto způsobem kryty a právě proto potřebujeme efektivní regulační systém, který by vytvořil takové prostředí, kde by takový dlužník přesně věděl, jaká jsou specifika daného úvěru a banky nemohou požadovat Bůh ví co nebo měnit nějaké podmínky v průběhu kontraktu. Základní eh, riziko těchto úvěrů v cizí měně je potenciální volatilita směrného kurzu například bulharské leo a dánská koruna je propojená s eurem. Pokud si teda vezmeme úvěry v euru, tak mm, tam je dost malé riziko, protože je tam pouze 6% našich, klient, našich občanů, které by se mohly bát nestability. Ovšem pokud by Rus nebo Ukrajinec se rozhodl mít takový úvěr si cizí měně, například dolar nebo euro před několika lety, státy by v podstatě ta situace byla diametrálně odlišná došlo k znehodnocování měn a vidíme, jak to vypadalo vlastně s rublem a hrivnou v posledních letech. Samozřejmě, že je zde určitý problém společné měny, který byl spojený s interní nestabilitou, ekonomickou krizi, Například v Řecku jsme to viděli. Otázka toho, eh, že vlastně se uvažovalo o navrácení drahmy. Společná měna je teda ve většině případů eh, výhodná. U, zahranič, u úvěru eh, zahraniční měně, pokud, má, pokud je tam stabilní kurz, mm, tak ta situace není dramatická. Před několika měsíci jsme předložili otázku na komisi, pokud jde o tyto úvěry v cizí měně, především retrospektivní konverzi těchto úvěrů do místní měny. Většinou se to týká členských států EU mimo eurozóny. Proč? k tomu došlo. Mnoho lidí si kupuje například auta denominována v cizí měně nebo mají uh, úvěry a tím vlastně statisíce domácností se nachází eh, v riziku finančních problémů v případě, že směný kurz se rapidně bude měnit. Mnoho lidí mělo konvertováno tyto úvěry na eh, zahraniční měny. Takové konverze jsou možná potřebné pro zajištění národní stability. Já jsem se ale zmínil o té retrospektivní konverzi a ta, která eh, které dochází eh, eh, na, základě netržních směrných kurzů. To znamená, že je to vlastně v rozporu s základními principy EU, například svoboda pohybu kapitálu a svoboda etablování. To znamená, že to může narušit důvěru investorů ve vnitřní trh. Evropský, Evropský soud Eh, před několika lety dospěl k závěru, že tyto úvěry nejsou pokryty evropskou legislativou, jelikož je to Evropská komise, která musí zajistit to, že evropská legislativa je aplikována správně, je zásadní, aby komise se vyjádřila otevřeně, pokud jde o kompatibilitu retrospektivní konverze cizích eh, úvěrů v cizích měnách. A zároveň členské státy by měly eh, informovat komisi o legislativě, která se týká eh, této oblasti a zároveň transpozice evropského práva, které pokrývá tuto problematiku. Soudní rozsudek v tomto ohledu teda známe, ale musíme zároveň Eh, zároveň eh, mít eh, dostatečnou legislativu, která pokryje ty mezery, které zatím v této oblasti přetrvávají v Evropě. Děkujeme vám, pane kolego. A nyní <clears throat> prosím pan poslanec Stanislav Polčák. Máte tři minuty. Děkuji, pane za slova. já bych chtěl své úvodem svého vystoupení rovněž politovat to že se k takto závažnému tématu

Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Je mi velkým potěšením mít možnost hovořit na toto téma jménem své frakce. Dnešní diskuse o úvěrech v cizích měnách je důležitá. V době, kdy eh, úrokové sazby ECB jsou na historickém minimu, po finanční krizi se Irové nacházejí v situaci, kdy Eh, eh, úrokové sazby hypoték v Grecku jsou daleko vyšší než průměr, eh, často až okolo 4%, zatímco průměr v EU je zhruba 2%. To je situace, kterou spolu s irskými kolegy řešíme dopisem Mariu Drágimu, dopisem od všech politických stran. Doufáme v pozitivní reakci. Nicméně toto je dnes diskuse, která mi připomíná ještě jeden důvod pro obavy. Jako zástupce irského lidu Musím hovořit o vysokých úrokových sazbách, protože pro většinu Irů může vypadat úvěr v zahraniční měně jako skvělá, skvělý díl, nízké úrokové sazby a tak dále. Zdá se jim to velice atraktivní a krátkodobě to vede k velkým úsporám. Nicméně je to handl, je to sázka, na kterou je potřeba se dívat z dlouhodobého hlediska. Přes krátkodobé úspory existuje obrovské riziko, že do budoucna se tento úvěr stane daleko, daleko dražším. A proto je důležité maximalizovat objem informací, které banka musí sdělovat spotřebitelům eh, při poskytování úvěru tohoto druhu. Já bych rád vyzval všechny členské státy, aby zajistili zajistil, že se to bude dít. A je potřeba zajistit, aby pokud si někdo půjčí v cizí měně, eh, se zajistí dodatečná stabilita hospodářství, protože když je eh, vysoká míra úvěru v cizích měnách, jsou domácnosti daleko zranitelnější v případě změny změného kurzu. A to pak má dopady na celou ekonomiku. Eh, je potřeba zajistit, aby všechny půjčky v zahraničních měnách vedly k přijetí takových opatření, které zajistí dostatečně stabilní směný kurz. Je potřeba zajistit také vyjádření nákladu na spravování hypotéky v domácí měně. Jinak totiž to může vést k velké míře nesplatitelných úvěrů, a k další kalamitě v bankovním sektoru. Je potřeba to eh, říci i Britům. Pokud dojde k výraznému snížení hodnoty britské libry, což se předpovídá v případě v Brexitu, bude potřeba zajistit, aby se britská ekonomika nedestabilizovala, tak jak to ekonomové v souvislosti s udílením půjček a jejich zajišťováním připom, eh, při, předpovídají. Je potřeba, aby se všichni účastníci na trhu chovali zodpovědně, je potřeba vyhnout se dalším katastrofám jako těm, které jsme zažili v nedávné minulosti. Já bych rád chtěl poděkovat všem členům národních vlád i komisi za to, jaká opatření podnikají v této věci. Děkuji panu komisaři za dobře odvedenou práci, vážíme si ji a prosím pokračujte v ní Žádám po členských státech, aby plně implementovali ustanovení směrnice o hypotečních úvěrech. Je potřeba připomenout občanům ještě jednou, prosím, vyvarujte se tohoto vlka v rouně beránčím. Děkuji. Eh, thank you, děkuji bardzo, panie... Děkujeme, děkujeme, vážený pane poslanče.